první část eh, zasedání výboru a začneme nyní se společným jednáním. Eh, především chci poděkovat eh, panu předsedovi za trpělivost. Počkal pár minut, tak abychom mohli dokončit náš program. Měli jsme malý sklus. Milý pane předsedo, výboru pro dopravu a cestovní ruch, milí kolegové, z obou výborů, eh, milí řečníci, které jsme pozvali a další zainteresované osoby, členy. Vítám vás na druhé zasedání eh, parlamentu na téma CEF. Jak víte, to je podle postupu 51 jednacího řádu Evropského parlamentu a tudíž jde o společné zasedání, kterému předsedají oba předsedové na eh, <clears throat> tomto společném eh, jednání s výborem eh, pro dopravu a cestovní ruch máme na programu veřejné slyšení. Jehož téma je propojení Evropy, formy financování, priority a synergie mezi dotčenými sektory. <clears throat> S tím, že hlavním tématem je CEF. A takže jak tedy nejlépe zpravovat eh, finanční zdroje, které máme k dispozici, tak abychom patřičně lhůtě realizovali tu základní infrastrukturu v oblasti dopravy, energetiky a telekomunikací. Než začneme s diskuzí, tak bych chtěla vás upozornit na některé organizační věci, praktické věci, takže první panel, tomu budu předsedat já, a druhému kolega Brian Simpson, který je předseda výboru pro dopravu cestovní ruch. Jsme velice rádi, že také tady máme vynikající řečníky, ale také i musíme si dát čas na diskuzi. <clears throat> Tudíž, jakožto předsedové, budeme dbát na dodržení času, tudíž bych apelovala na řečníky, aby se Eh, aby se omezili na 10 minut a i eh, členové budou muset respektovat striktně dobu na otázky odpovědi, <clears throat> protože celkem vždycky máme asi 20 minut na to. Takže každý člen bude mít minutu na otázku a poté eh, budeme si, poté si vyslechneme odpovědi na všechny ty otázky. Nejprve dáme slovo Marku Bajerovi, který je předseda Hadrian Cup, který nám řekne, jaké mají zkušenosti s financování infrastruktury v rámci tedy svých kompetencí. Děkuji. Financing. Sorry. Morning. I'm here today to talk about the primary source of financing. Chci hovořit o primárních zdrojích financování, které existují v evropském trhu a které jsou použity pro financování infrastruktury. A to je samozřejmě svět institucionálních obligací, kteří nebyli na trhu po určitou dobu. Tento trh byl využíván extenzivně v Evropě kdy nastala mírová krize. Ten trh se zhroutil a zmizel. Nastoupily banky a nyní bankovní trh se začíná stahovat kvůli Bazileji 3 a příslušným požadavkům. Existují rozsáhlé institucionální trhy, které existují v Evropě, zejména v oblasti oblasti veřejných sítí, ale zatím projekty na zelené louce nefinancují. Některé problémy je třeba řešit a ty problémy jsou celá konkrétní. Dnes vám sdělím něco, co není na příliš vysoké úrovni. Je to poměrně podrobné. Pro co potřeba projektové obligace, tomu dobře rozumíme. Jaké jsou problémy investorů a jaké jsou tedy problémy subjektů, které si půjčují. Je tu poměrně nízká hloubka trhu u investic nižší úrovně. Projekty vyžadují značné kapitálové krytí aby investoři byli připraveni si tyto cené papíry kupovat. A i když některé banky poskytují omezené dlouhodobé finanční zdroje, takové financování je složité a náročné. Pokud jde o bankovní financování, dnes vidíme, že je to stále dražší, cena je stále vyšší a na trhu vznikají problémy a hrozí vznik dalších bublin a Evropa žádné další investiční bubliny nepotřebuje. Řešením tohoto problému je poskytnout přístup poměrně přístup k širokému k velké skupině kapitálu, k velkému druhu kapitálu, který zatím nevyužíván a kde by také došlo ke snížení nákladů za uvěrování. V opačném případě není možné, aby se tyto subjekty podílely na trhu. Tato témata jsou dobře chápána trhem, možná méně zde, ale praktici, jako jsem já, dobře znají tuto problematiku. Investoři nemají expertní znalosti a zkušenosti z minulosti nemají chuť se pouštět do těchto operací, jsou znepokojeni nedostatkem uvedení do souladu úvěrových sazeb, což byl problém, který zejména vznikl při úvěrové krizi a jednorázové investice neposkytují informace a neodrážejí tedy zájmy investorů. Řešení je poměrně jednoduché. Z mého pohledu je to poměrně jednoduché. Potřebujete strukturované provádění jednotlivých operací, aby investoři byli skutečně připraveni obchodovat s těmito obligacemi. Je třeba poskytnout konkrétní navýšení kapitálu, které bude znamenat, že i v náročném prostředí se bude transakcím dařit a je třeba mít bezpečnostní balíčky, které budou jednotné, které musí být opakovatelné a normalizovaná forma reportingu, aby investoři dostali standardní zprávy po čtvrtletí, které odrážejí výkonnost toho, co nakupují. A musí dojít ke správné komunikaci. A je třeba okamžitě dost informací, když investice naráží na problémy. Tato tento snímek vypadá jako nesmírně složitý, ale ve skutečnosti je to to, co probíhá dnes na trhu a odráží to problémy a řešení. A je tu snaha tedy tyto problémy řešit na základě toho, co jsem popsal. Tato struktura je struktura naší firmy Hidden Small Capital. My jsme se my jsme velmi úzce spolupracovali s EIB a které univerzální transakce jsou k dispozici. Tyto transakce jsou na nízkovýnosovém, méně riskantním dílu trhu a potom máme transakce i na vysoce výnosném podílu trhu. Potřebujeme oba druhy u těchto sektorů. A investoři potřebují obě tyto kategorie. Pokud se podíváme na pohled našeho panelu, je tu velký objem transakcí, které spadají do nízkorizikového konce toho grafu. A potom tu jsou transakce, které částečně zasahují do vysoce rizikového podílu, tedy dílu s vyšším rizikem. A vidíme, že takto jsou strukturovány i obligace, i jednotlivé balíčky, které můžete nabízet na trhu. Některé otázky souvisejí s iniciativou projektových obligací, které se snažíme řešit. Budou lépe fungovat pro velké projekty v oblasti nízkého rizika infrastruktury. O tom jsem hovořil těch nízkorizikových investic představují riziko a je velmi náročné prodávat projektové obligace u neověřených technologií nebo kde existují tedy rizika související s projektem na zelené louce. Suverénní riziko, to se týká nejen finančních podmínek, ale také strukturování a penzijních fondů které jsou primárním zdrojem financování pro všechny tyto projekty. Jeden z problémů, který se vyskytuje v evropské oblasti, jsou pravidla veřejných zakázek, která skutečně nefungují proto, aby mohly být prováděny transakce s obligacemi. Solventnost 2 aplikuje také sankční ustanovení v oblasti kapitálové přiměřenosti na pojišťovny. A to zvyšuje cenu dlouhodobého financování v Evropské unii u nízkorizikových projektů, takže je to vlastně kontraproduktivní. A tyto nejvyšší hodnocené projekty mohou být ohroženy vysokou cenou z hlediska vyššího rizika. Závěry. Existuje skutečně široký prostor dostupného kapitálu v rámci financování infrastruktury v Evropské unii to jsou penzijní fondy, řízením aktiv a další. A to znamená, že požadavky na půjčky mohou být eh, řešeny přístupem na trh obligací, kdy za běžných okolností je možné nakupovat obligace a ne, není zájem o uvěrování. Dobře strukturované obligace a cené papíry umožní přístup k tomuto tradičnímu zdroji investičních prostředků a to umožní tedy celou řadu projektů. Tyto projektové obligace um, mají, musí poskytovat veškeré úvěrové služby, které souvisí také s obchodováním s obligacemi, o to se investoři budou zajímat. A celá řada těchto transakcí byla dokončena, teda až bude dokončena, tak to umožní přístup k financování pro urychlení vývoje na trhu. Iniciativa projektových obligací může být skutečně kvalitním katalyzátorem pro toto odvětví. Je důležité, aby tento trh pokročil vpřed, avšak soukromá dodávka úvěru bude doplněním iniciativě EIB v oblasti projektových obligací, abychom mohli řešit masivní potřeby na investice do infrastruktury v následujících deseti letech v Evropě. Děkuji. Grazie. Děkuji. Děkuji i za eh, to, eh, že jste eh, striktně dodržel čas. A teď dáme slovo Davidovi Haldernovi, který je poradcem Rady evropských energetických regulačních orgánů. Uh, Děkuji, eh, paní předsedkyně. Dnes bych se chtěl vyjádřit k financování energetické infrastruktury a roli, kterou v tomto sehrávají regulační orgány. <clears throat> to je podle mě významná úloha, kterou je třeba analyzovat v kontextu finančních nástrojů, tedy jako je CEF, a i e, v rámci podpory projektů ze strany Evropského společenství, to je tedy další aspekt na legislativního návrhu. <clears throat> Za prvé, většinou a historicky řečeno, <clears throat> energetická infrastruktura se hradí přes e, poplatky za síť. To znamená, ti, kteří Používají síť, tak platí za to poplatky a potom e, se to převede v podstatě na spotřebitele, kteří platí za služby. To znamená, že zde ty e, síťové společnosti e, mají tedy dohodu se spotřebiteli a mm, ta jim dává dost velkou jistotu, že si přijdou na své peníze, na své investice, tedy riziko je dost nízké. Tento proces v minulosti fungoval dobře, tak se financovala většina infrastruktury, ale dnes před námi stojí nové výzvy, jako je finanční krize, i tato ještě umocňuje, změny klimatu a <clears throat> nové obavy z dodávek bezpečnosti dodávek energii, což znamená více infrastruktury v Evropě, tak, abychom měli <clears throat> Eh, jistý nízkouhlíkový trh. A takže ty základy financování do budoucna a gro financování, které budeme potřebovat pro energetickou infrastrukturu, bude pocházet určitě z toho klasického aranžma přes ty poplatky, ale chceme i usnadnit investorům, aby měli přístup k efektivním formám kapitálu a jako regulační orgány vítáme eh, ty různé inovativní finanční investiční metody. Ale když se na to podíváme v kontextu, když se podíváme na eh, tedy přímé financování z EU v oblasti energetiky, tak 9,1 eh, miliard euro. To vypadá jako velká částka, ale <clears throat> v kontextu eh, těch obrovských, obrovských částek, které budeme potřebovat do budoucna, je to malá částka. Samozřejmě já bych byl spokojen, kdybych to měl na vlastním účtu, ale v kontextu evropské energetiky je to dost malá částka. Samozřejmě, jakmile se investuje do e, e, infrastruktury, tak my jako regulační orgán, tak se domníváme, že e, tedy benefit by z toho měl mít ten, kdo za to platí, tedy spotřebitelé by měli z toho e, profitovat prostřednictvím nízkých cen. A oni v podstatě za tu infrastrukturu platí, ale e, nemusí to být nutně v té zemi, kde se vybuduje ta infrastruktura, takže musíme mít určitý mechanismus, aby ty náklady nebo cena infrastruktury byla spravedlivě rozdělena potom eh, a převedena na ty, kteří za ní musí platit. Eh, mohou existovat různé typy benefitu, eh, ze kterého budou těžit všichni spotřebitelé, třeba snížení CO2. Pokud jde v té investici o snížení emisí, tak to bude ku prospěchu všech spotřebitelů, nejenom těch, kde se ta infrastruktura nachází. Takže ten mechanismus poplatku musí být správný, spravedlivý. A zde regulační orgány mají svoji roli a jsme rádi, že byli tímto pověřeni. To však znamená, že jsou zde situace, kdy některé dobré projekty s jasnými výhodami neuspějí. Právě proto že to riziko je příliš vysoké třeba a v <clears throat> té kategorii těch, kteří z toho budou profitovat, je málo lidí, takže se to nevyplatí, nezaplatí třeba eh, na východě Evropy, ne, v jeho východní Evropě třeba ty trhy nejsou tak rozvinuté než jinde, tak tam to může nastat. Samozřejmě to Eh, znamená správně řídit investiční riziko. <clears throat> Tedy jde o to, jak určit, které projekty, eh, protože těch investičních projektů je spousta a většinu lze hradit tou normální cestou přes ty poplatky. A je třeba tedy vytipovat ty projekty, které eh, vyžadují naši podporu, jinak by se nerealizovaly. A je třeba zajistit, že při definování těch, které mají mít naši podporu, tak to nemůžeme udělat tak, aby ty eh, eh, projekty si eh, tedy se realizovaly rychle, ale nebylo by tam dostatečné jejich sebefinancování také. Jeden ze způsobů, jak je podpořit, je přes eh, ty různé pobídky regulačního charakteru. Tady můžeme pomáhat různými způsoby. Třeba můžeme umožnit v některých případech spotřebitelům, aby třeba eh, na sebe převzali určité riziko od investorů. To, je, to jsou ty výjimky přístupu třetích stran. Třeba to je výjimka, která se dává na krátkou dobu a je zde určité, eh, určité riziko, tedy, které se takto převádí na spotřebitele. Další mechanismus je eh, další regulační pobídka, kdy investoři třeba eh, dostanou vyšší míru návratnosti tím, že splní jasně stanovené cíle. Třeba to může znamenat, že se urychlí některé typy investic a pokud se jim to podaří, pokud urychlí tu investici ten investor, tak potom dostane vyšší míru návratnosti. A nebo alternativně, pokud naopak nesplní ty cíle, investice pomalá, tak naopak ta míra návratnosti je nižší. Je zde celá řada možných pobídek, tak abychom splnili specifické požadavky konkrétních projektů. Tady jde o to, že nemáme eh, nějakou jednu metodu vhodnou pro všechny projekty. Ne. My jako regulátoři si myslíme, že eh, řízení rizik musí být podle individuálních eh, kritérií daného projektu, s tím, že musíme být na paměti, že regulátoři jsou nezávislé orgány a musí, být, musí mít v tomto dostatečnou míru manevrovacího prostoru, nezávislosti. A <clears throat> Proto a myslím, ehm, ty guidelines, které se toho týkají, tak ty by měla připravit Evropská komise prostřednictvím komitologie. A <clears throat> takže e, v tom třetím balíčku e, e, se pracuje s tím regulačním rámcem, který může podporovat investice, ale možná někde ten regulační rámec nebude tak adekvátní. Takže jak určit, které projekty si vyžadují další jiná opatření? Na to potřebujeme analýzu eh, výhod a nákladů, eh, kdybychom jasně vyčíslili každý projekt podle daných kritérií. Je třeba, abychom měli úplně jasno při rozhodování a určování, kterému projektu dát prioritu a který podpořit. Aby většina projektů mohla se dostat do fáze investic a bych se muselo čekat na nějaké zlouhavé analýzy. Pokud ty výhody, ty benefity jsou jasné, ale pokud je zde pochybnost ohledně života, schopnosti financování, tak v tom případě bychom měli zvážit, zdali neaplikovat další opatření, <clears throat> tedy nějaké třeba financování, evropské financování ale jde o to, aby to bylo předem jasné, abychom jasně mohli určit, který projekt spadá do které kategorie. Rád bych to uzavřel takto. Za prvé, regulační orgány podporují to, že je třeba <clears throat> urychlit investice do infrastruktury, samozřejmě fast track, takové zrychlené řízení, to je to, co podporujeme. <clears throat> Je třeba mít jasná kritéria pro definování eh, investičních projektů, těch, které potřebují další financování a i těch, které by neměly dostat podporu, protože jsou komerčně životaschopné a stejně by se do nich investovalo. A je třeba zajistit, že i tyto projekty budeme jasně identifikovat, aby se mohly rychle realizovat a nedocházelo k jejich skluzům. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. A nyní <clears throat> má slovo Kvelzat Givarchs, který je vedoucí oddělení eh, Montage Gestion de Grand Projet, eh, Direction de Grand Projet Réseau Ferré de France, železnice francouzské. Merci. Děkuji. Pokusím se stručně uvést zkušenosti zprávy železniční infrastruktury ve Francii a tedy naše zkušenosti z nedávné doby na základě velkých projektů. U nichž jsme se snažili získat soukromé finanční zdroje, případně předběžné financování za podmínek, kterým se ještě vrátím, kdy máme k dispozici dva odlišné modely a já se pokusím vysvětlit, v kterém případě používáme jeden model oproti druhému. Máme tu celkovou tabulku projektů, které dnes máme v portfoliu. Ze čtyř kontraktů, které jsme vyhlásili v roce 2007 až 2008, v současnosti tři jsou již podepsány a poslední je před uzavřením. A tyto čtyři projekty, které se týkají ve třech případech vysoce rychlostních eh, linek, tras, kde prodloužení linky mezi Tour a Bordeaux, což představuje 300 kilometrů. A to je vlastně řešeno formou koncese. Všechny ostatní jsou řešeny jinak, což jsou tzv. smlouvy o partnerství, kde máme tzv. availability payment, Zeména první smlouva, která byla podepsána, smlouva GSM Rail, podepsána v roce 2010, což je jednou ze složek mezioperabilního systému v Evropě RTMS. Když poslední akce, tedy projekt, který spočívá v eh, trati, která půjde okolo ním, tak vidíme, že tato smlouva je skutečně smlouvou o partnerství. Základní rozdíl, a těch rozdílů je několik, ale základní rozdíl spočívá v přístupu přenosu rizika. Ve smlouvě o partnerství držitel kontraktu je placen za to, že vlastně předá infrastrukturu, kterou koncipuje, vybuduje a udržuje bez ohrožení provozu. Když provádíme projekt, jako je spojení Le Mans-Rennes nebo trať obcházející Montpellier, tak eh, riziko leží na správci železniční dopravní cesty. Je tomu u konce se jinak, kde tedy tíže rizika z hlediska provozu je přenesena. To vlastně byla určitá sázka z naší strany. Vytvořit železniční koncesi, kde bychom přenesli to železniční riziko a to riziko je méně známé než například u dálničního provozu, kde koncesionáři mají přímý přístup k, k konečnému klientu. Na železnici jsou vlastně eh, modely podobné letištnímu provozu, kde vůči konečnému klientu, tedy koneční klienti, jsou provozovatelé dopravy. Pokud je o koncepci a výstavbu i údržbu, tak ty rozdíly jsou poměrně malé mezi oběma schématy. Další základní rozdíl spočívá tom, že u koncese jsou finanční zdroje soukromé, jsou doprovázeny investičními tedy zdroji, kdy není možné prakticky postupovat bez dotací. Je to možné u některých dálnic, ale je to velmi obtížné v oblasti železniční dopravy. Naproti tomu nad rámec eh, investiční dotací koncese má vyrovnané fungování a předpokladem samozřejmě je úprava cen za používání. U toho druhého modelu jde o předběžné financování, veškeré náklady nese tedy projektová společnost, kdy Vlastně je to řešeno vlastním kapitálem a dluhem, úvěry a tento finanční model je splácen po dobu trvání smlouvy. My se snažíme těmito mechanismy zajistit optimální přenos rizika, takovou alokaci rizika, která bude snesitelná pro držitele rizika. A jak vidíte na této tabulce, dostáváme se k tomu, že přenos rizika je, je poměrně významný na soukromý sektor s výjimkou reziduální rizika z hlediska postupu rozhodnutí o přidělení zakázky. Tak kromě toho vlastně celé riziko je na soukromém sektoru s tím rozdílem, že existuje rozdíl mezi aspekty partnerskými a koncesí kdy provozní riziko je na straně veřejného sektoru právě u té partnerské smlouvy. Jako ilustraci jsem uvedl modely financování dvou projektů, spojení Tour Bordeaux a Bordeaux Ren. U dvou odlišných schémat, kromě rozdílů, které jsem připomněl, máme i podíl dotací, které jsou investicemi a zbytek tedy je financován z vlastního kapitálu a úvěru. Souvisí to také s menšími náklady celé operace, kde jsou i určité náklady související s dluhem celého, u celého projektu. Pokud u koncese, držitel koncese je placen na základě mítného při průjezdu, tak v smlouvě o partnerství existuje tento model, který je dobře známý, kde až do předání infrastruktury veřejnému klientu existuje tedy období předběžného financování ze strany tedy veřejného sektoru investi- dotacemi a pokud je tedy předání v souladu se smlouvou, tak držitel konce tedy smlouvy má nárok na různé platby, jejichž označení je různorodé, které souvisejí s výstavbou a provozem, a to po celou dobu trvání smlouvy. U obou typů smluv, které používáme, jsme se snažili tyto smlouvy usměrňovat na základě výkonnostních cílů. A často tvrdíme, že výkonnost souvisí eh, s formami partnerství a také tedy zde máme výkonové řízení právě u těchto smluv. A technická dokumentace smlouvy je prakticky stejná. Skončím posledním bodem. To se samozřejmě netýká technických projektů jako GSM Rail nebo dalších projektů, o kterých dnes uvažujeme, abychom je realizovali na základě smluvních a finančních modelů, které budou skoro stejné, ale u vysokorychlostních eh, spojení zvažujeme přidanou hodnotu vysokorychlostního spojení z hlediska sociálně-ekonomického, co nám to přináší jakožto podíl na trhu oproti leteckému spojení, protože je tu určitá dopravní nabídka, kterou zprostředkovává eh, vysokorychlostní spojení Tedy jaký podíl na trhu to představuje oproti leteckému spojení? Uvedu jediný příklad na spojení Paříž-Bordeaux. 60% podíl na trhu, to je náš podíl v současnosti a chceme se dostat na 90 až 95 stejně jak to je u spojení Paříž-Lyon, kde železniční trh vlastně zachycuje téměř veškerou dopravu osob. A vzhledem k tomu, že existuje vynikající nabídka, velmi rychlá a přiměřená, tak je utlumena letecká doprava, která nemá prakticky žádné klienty. Tolik jsem chtěl říci o našich zkušenostech v oblasti těchto projektů. Grazie. Děkuji. Tím jsme skončili eh, s zprávami a otevřeme diskuzi. Jako možná první chtějí zpravodajové slovo. Máme zde paní Ayala Sender, potom paní Valean, tak nevím, kdo z nich chce slovo. Prosím. Ano, děkuji paní předsedkyně. Za prvé chci poděkovat zpravodajům, tedy přednášejícím, za prezentace. A chtěla bych se zeptat, zeptat se pana Bajera. On hovořil o tom, že ty fondy, které působí na trhu a e, to jsou většinou ty penzijní fondy a pojišťovny různé. Můžete nám vysvětlit, e, tedy abychom si udělali představu, jaký je objem e, v Evropě, abychom měli představu o čem tady hovoříme je to abstraktní, eh, jak vy jste řekl, eh, jakmile ty obligace budou vypadat lépe, tak hm, ten trh bude mít větší zájem o ně. A na pana Halderna mám otázku. <clears throat> Ve vaší prezentaci jste hovořil také o tom, protože vy zastupujete s regulátory, tak my zde máme i sí výzvy vyplývající z eh, těch výzev alternativních energií, ať je to eh, tedy, eh, ať je to mm, tedy, ať je to vodík v dopravě, který se více používá, tedy ty alternativní zdroje, to také znamená větší infrastrukturu pro alternativní zdroje. Tak já se vás ptám, je toto i součást vašich úvah? závěrem bych řekla, eh, eh, pokud eh, by to fungovalo čistě komerčně, tak by to nepotřebovalo subvence, ale ten trh za prvé roste, takže potřebujeme budovat infrastrukturu pro klienty. A závěrem na pana Giavarcha. Ptám se, <clears throat> můžete nám říci na jedno euro z veřejného rozpočtu, na oba typy partnerství, tedy na tu koncesi, jak je ten multiplikační efekt na eh, ty dvě, obě varianty far, formy. A je to i v čase nějak odlišeno, ať je to partnerství nebo koncese. Eh, jaký to má efekt na harmonogram budování infrastruktury, eh, rozvoj infrastruktury, to znamená, <clears throat> zdali to zkracuje lhůty, například. Můžete nám toto také sdělit? Děkuji. Děkuji. A nyní slovo má kolega Rike. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně, velice stručně. Mám otázku na pana Bajera, <clears throat> náš finančník. Zde je několik problémů. Je tady eh, vůbec problém eh, takového porozumění mezi provozovateli síti a eh, finančníky, světem financí. Já jsem dobře pochopil, že vy zdůrazňujete to, že to musí být jasné všechno, transparentní, jak je to s těmi projekty a procesem budování infrastruktury, protože často trhy eh, to nevidí dobře, takže mají nedůvěru, to chápeme eh, protože musí nejprve mít jasno, jak to má fungovat, než to investují. A za druhé, jak, je zde nějaký způsob, jak vypočítat eh, to procento, které je nezbytné z těch veřejných financí fondů, <clears throat> to asi bude proměnlivé podle jednotlivých operací, tak abychom se dostali na ten limit té důvěry soukromých investorů. Tedy je to jasné snad, kdo a jak eh, tedy ty různé agentury, které koordinují ty projekty, jak tedy mají jasně vysvětlit těm soukromníkům, jak, v čem je povaha eh, té operace a jak je ten mix těch financí veřejných a soukromých eh, bez ohledu na mechanismy ať těch soukromých fondů, ať jsou to obligace nebo jiné klasické nástroje. A <clears throat> na pana <clears throat> Givarcha mám otázku. Zdali při té účasti, zdali, jak, nebo jak je to atraktivní pro soukromé subjekty <clears throat> a e, e, do jaké míry je to e, ovlivněno tou výkonností. Třeba ten nájem, ta koncese, která se jim navrhuje, to znamená, eh, vypočítává se to z průměrné výkonnosti toho systému, aby měli jasno, že ten eh, systém bude pro ně eh, ziskový. A já se ptám, jak tedy vyhodnotit tu míru výkonnosti, když tedy se mm, mm, předem tedy dělá ta studie údržby infrastruktury, Eh, tedy ty veřejné orgány vyhodnocují dopředu tedy tu infrastrukturu a potom to reflektují tedy v tom nájmu, v té koncesi a eh, mm, aby ten soukromý subjekt eh, věděl, ano, pokud tedy ta údržba tak dále bude špatná, tak to nebude ziskové, jinak to bude ziskové a samozřejmě <clears throat> ty jak se předem tedy vyhodnocuje Eh, eh, výkonnost toho projektu a eh, ta jeho tedy struktura. Paní předsedkyně, máte za to, že je zde nějaký způsob, jak vyhodnotit předem ty projekty, jejich výkonnost a náklady? Děkuji. A poslední je kolegyně Balean. Děkuji. Děkuji všem řečníkům za prezentaci. Velmi stručně, pane Bajere, moje otázka je pro vás. Myslíte si, že to bude fungovat? Protože jsme často nespokojeni s tím, že soukromé prostředky najdou tam, kam směřují prostředky veřejné. A můj argument je druhý. Bude to mít také takový efekt a to riziko pojištěné EIB, bude to takový nástroj, který bude využíván soukromými investory pro financování infrastruktury. A za třetí, pokud existují dvě společnosti, které investují do toho projek- takového projektu, jak to pro ně bude Eh, fungovat eh, odděleně, kdy ty obligace budou pro jeden projekt a je to jenom součást širší aktivity. Jak to tedy bude rozlišené? Není mi to úplně jasné. A otázka pro pana Halderna. Eh, hovořil jste o prioritách, ale když vzniknou tyto projekty ve společném zájmu, tak bude to důležité i pro subjekty komerční a pro subjekty nekomerční. A když nebudete na seznamu projektů, tak bude vlastně potom obtížnější se dostat na trh a získat financování, pokud nebudete na příslušném seznamu. A pokud tyto priority nebudou ovlivněny a dojde k narušení na trhu z hlediska investorů, jak jsem řekla, pokud budete na tom seznamu na začátku vysoko, tak to bude skutečně ovlivňovat eh, situaci jednotlivých projektů. Grazie. Děkuji. Tím jsme skončili se zpravodaji a nyní další kolegové, stínoví a další. Máme 18 minut celkem, máme 10 žádostí o slovo, potom ještě odpovědi, takže pokud eh, tedy se nám podaří ta minuta na otázku, tak potom na odpovědi budeme mít dvě a půl minuty. Takže kolega Kančan, prosím. Difficile, presidente. Je to těžké, paní předsedkyně, v minutě. Samozřejmě, protože to jsou vynikající témata, ale je to tak. Já mm, mám čtyři úvahy týkající se několika bodů. Potřebujeme mít jasné projekty, kde bude jasný business plán, který bude strašně jasný. A to, jak pokud jde o investice i návratnost, potřebujeme i eh, E, tedy e, nerozdávat peníze jen tak jako dárky, to ne. My musíme mít i recovery plan. My jsme třeba rozdali 4 miliardy bez toho, než bychom věděli, jaká bude jejich návratnost. A potřebujeme i zracionalizovat celé to schéma financování, protože když se podíváme na CEF, máme 50 miliard, z čehož 10 je e, z Eh, eh, fondu, pro, eh, rozvojového fondu a my ale potřebujeme tedy 1500 milionů, aby to bylo životaschopné, takže my potřebujeme mít ta, ty partnerské smlouvy, partnerství, to je úplně normální, mít tedy ty formy PPP, protože e, to je zcela normální a pracovat tedy s e, koncesemi. A paní předsedkyně, potom ještě e, ty projektové obligace. Co to znamená? To si musíme ujasnit, protože tady my se zabýváme projektovými obligacemi, a, ale Eh, eh, to jsou, jsou to ty, o kterých hovořil pan Bayer ve svém expoze. Ne, my potřebujeme mít eh, kvalitní obligace, které budou přitažlivé pro finanční trh. O to jde. Jde o kvalitu, kterou potřebujeme teď v této dramatické chvíli. Děkuji. A kolegyně Kukovič. Chvále lepo, gospa predsednica. Vláganě niz... Děkuji, paní předsedkyně. Investice jsou důležité. Výstava infrastruktury je také důležitá. Je to nejrychlejší cesta, jak vytvářet nová pracovní místa. A nepřímo to nám umožní přidat eh, novou hodnotu různým odvětvím. Mám otázku pro pana Gvivarče. Vy jste prokázal své zkušenosti a já se chci zeptat na údržbu. Kdo má na starosti údržbu? Vy říkáte, že samotný provozovatel řeší údržbu. Na jak dlouho? Na 50 let? A otázka pro pana Holderna. Vy hovoříte o energetice, ale chtěl bych vědět, máme fosilní paliva a obnovitelné zdroje. Budou způsobilé pro část 9 milionů euro pouze? Děkuji, kolegyně Hercog. Hertog. Děkuji, paní předsedkyně. Když se podíváme na ty folie, vypadá to teoreticky velice krásně, ale já bych měl cílenou otázku, jak pravděpodobné je, že se to takto skutečně bude realizovat, jak si všichni představujeme. Stručně se chci zmínit v době, kdy máme konzolidační tlak z roz, strany rozpočtu nebo veřejný tlak ze strany politiky, tak z toho nemohu vydedukovat, jak bychom to měli zrealizovat. Jedná se mi o otázku, která je zaměřena na komisi jaký podíl by public partnership projektem měli zaujmout v tomto projektu pro dopravu. Moje otázka, jaké zkušenosti jsme až do posud nazbírali, tedy například ty agentury, které měly zkušenosti s PPP, musíme vycházet z toho, že je to opravdu obtížný projekt, protože je tady takový zmatek v kompetencích. Pokud jsem to s zkoumal správně, tak tady máme experty v oblasti PPP a práce se koncentruje spíše na podporu různých eh, investorů. Momentálně to jsou pouze veřejné instance a jak chceme získat soukromé investory, kteří by měli nést velkou část těchto investic. Vypadá to všecko nádherně, bylo by dobré, kdyby to takto bylo zrealizováno, ale jak konkrétně budeme řešit všechny ty problémy s financováním. Děkuji. Grazie. Děkuji, kolega Weber. Oui, eh, en une minute. Takže za minutu. Je to možné, ale frustrující. Otázka na pana eh, Davida Halderna. Vy jste řekl, že 9,1 miliardy euro evropských prostředků pro nastartování projektů, které jsou směřovány pro vzájemné propojení energetických sítí, že by vám to osobně vyhovovalo, ale pro nastartování programu energetických sítí je to málo. A je to nedostatečné, jestli jsem to správně pochopil. Takže nakolik byste hodnotě páku, která by byla dostatečná. Otázka na pana Givarče. 37 miliard, 31,7 miliard euro je určeno jako startovní kapitál pro povzbuzení jednotlivců a států, aby investovali do železniční sítě. Je nám řečeno, že každý vydaný milion na evropské úrovni v této oblasti generuje 5 milionů investic z členských států a 20 milionů ze soukromého sektoru. Myslíte si, že tyto prognózy jsou spolehlivé a smysluplné? Děkuji, kolega De Grandes. Grazie, kolega Kramer. Děkuji, kolega Kramer. Ja, wir haben ja Erfahrungen. Máme tady zkušenosti už s těmito partnerstvími. A když se tento představoval ve Švýcarsku, švýcarským železnicím, tak jsem dostal otázku také, jak to vypadá. Pokud je riziko příliš velké, tak to tedy žádný soukromník neponese. A pokud se ten obchod vyplatí, tak si to radši uděláme sami. A teď samozřejmě otázka. Jedná se o čistě financování eh, soukromých zdrojů. To by bylo šílené. V Berlíně, když se mělo stavět letiště, mělo to být původně ze soukromých zdrojů. Pak si soukromníci stanovili marži 13 efektivity, což tedy znamená, peníze tam musely být. Všechna rizika ovšem chtěli přenést na stát a velká koalice v Berlíně se potom rozhodla, pokud je to tak, radši si to uděláme sami, protože komunální úvěry byly levnější. Co máte vy za zkušenosti? Jmenujte mi konkrétní projekty, kde to fungovalo dobře a kde se to vyplatilo i pro veřejné veřejný sektor, nejenom pro soukromé investory. To by mě zajímalo. Děkuji. Grazie, Zile. Děkuji. Zile. Man jautājums Halden kungam kā nacionālam regulātoram. Vai jūs uzskat... No, otázku na pana Halderna jakožto regulátora. Domníváte se, že by bylo dobré investovat veřejné prostředky do plynárenské infrastruktury a současně pokud eh, taková infrastruktura zůstává monopolní, a třetí energetický balíček zatím nebyl zaveden díky výjimkám v některých zemích, což znamená, že by to zvýšilo zisky monopolu a další provozovatelé by nemohli působit eh, u této infrastruktury otázka pro pana Bayera. Projektové obligace budou fungovat pouze v nízkorizikových zemích, kde to bude dostatečně bezpečné pro pojišťovny a penzijní fondy a za deset let možná zjistíme, že projektové obligace jsou požadovány pouze v těchto nízkorizikových zemích. Děkuji. Děkuji, Pirker. Děkuji, paní předsedkyně. Nevím, kdo mi odpoví na moji otázku, protože jsem propásl začátek naší schůze, ale jedná se o překonání odporu, pokud jde o infrastrukturální projekty. Rád bych věděl, eh, může to být docela pozitivní odezva v oblasti ekonomiky v souvislosti s výstavbou transevropských sítí, především v souvislosti s vysokovýkonnými eh, sítěmi problémy na železnici, ale jak víme z našich zkušeností, existuje zde zátěž především hluková a jak to potom vypadá při detailní realizaci projektu. Tam můžeme očekávat velké velký odpor ze strany obyvatelstva, které bude klást velký odpor kvůli této zátěži. Moje otázka je, jsou už zkušenosti, jak už předem, když očekáváme takovéto protesty, jak jim čelit, už jsou tady určité plány ze strany Evropské komise, které by eh, se zabývali všemi těmi materiály a pokoušeli se je ještě podpořit například nějaký fond, který by eh, financoval stavbu tunelů, těch eh, protihlukových stí a podobně. Máte nějaké zkušenosti z výstavby francouzských vysokorychlostních tratí? Jak eh, tam byla nalezena vysoká akceptance ze strany obyvatelstva? Grazie, la collega Lichtenberger. Děkuji, kolegyně Lichtenberger. Srdečně děkuji za slovo. Stručně několik rychlých otázek. Za prvé, jak reagují soukromí investoři na očekávaný eh, vzestup nákladů během výstavby? To je, pokud jde o výstavbu infrastruktury, železničních sítí a podobně, vždy takto, jak se stanovují kritéria, která se budou týkat hodnocení ekologických dopadů a jak se zaintegrují do celého procesu. Třetí otázka. Existovala eh, studie o PPP ze strany komise. Tehdy se zjistilo, že při tak dlouhodobém projektování je velice těžko realizovatelné, aby se tyto projekty zrealizovaly, že PPP se hodí spíše pro krátkodobé projekty. Platí tato studie i nadále, nebo byla zohledněna, nebo po případě, co teď hovoří proto, aby se investovalo do velice dlouhodobých projektů, které přinesou eh, výhody teprve po dlouhé lhůtě. A pak otázka, otázka, jak daleko už to je s těmi soukromými eh, investory. Budou to obce, které jsou nyní považovány za soukromníky. Kdo to je, tito soukromní investoři? A to je moje konkrétní otázka. Jsou už někteře, některé subjekty, které ohlásili svůj ojem, pardon, svůj zájem. To je pro nás samozřejmě velice zajímavé. Existuje vůbec šance takovouto eh, finanční pomoc získat, anebo je to jenom teorie? Kolega Durant. Děkuji. Poslední vstup kolegyně Durant. Merci. Děkuji. Velmi stručně. Některé evropské zkušenosti, mluvili jsme o tunelu pod Lomaňským průplavem, ITER, Galileo, to jsou projekty, které stály dvakrát, třikrát, čtyřikrát tolik, než bylo ohlášeno, a tak eh, pochopíte, že máme určité otázky u Prahu návratnosti. A také jsme svědomi, že stav evropských financí nás nutí vyhledávat eh, určité formy partnerství, ale abych ještě zpřesnil otázku pana Rike. Jak je pro, jaký je práh, kdy poměr mezi veřejnou investicí a délkou projektu umožní zaručit, že nedojde k úplné privatizaci ztrát a e, socializaci zisku. Privatizaci zisku a socializaci ztrát, tedy jak hodnotíte povinný charakter u tohoto projektu, aby tento projekt skutečně sloužil tomu, že veřejné prostředky přilákají soukromé investice Děkuji a nyní mají slovo naši řečníci, takže na tři minuty každý Mark Bayer. Tady na mě bylo asi deset otázek, takže asi 25 vteřin na každou z nich. Dobře, začnu na začátku a <clears throat> takže potom třeba ještě můžeme o tom diskutovat později. Takže 95 až 2007 eh, jsme měli 300, transa- 300 eh, eh, transakcí veřejných obligací, které se týkaly infrastruktury a tedy v trilionech, to jsou ty soukromé obligace, takže ten trh je obrovský a máme zde celou řadu obchodů, transakcí, které proběhly před krizí. <clears throat> Další otázka. nevím, kdo ji položil již, ale e, financování a je třeba pochopit e, vůbec to financování, obě ty strany to musí dobře pochopit, to je, o to jde v té koncepci projektových obligací, to i podporuje eh, Hadrian's Wall a Evropská investiční banka, o to tady přece jde protože zatím tady nemáme velké zkušenosti, investoři nemají velké zkušenosti s tím, takže jde o to, aby ta struktura byla jasná, aby měli jistotu, <clears throat> aby existoval podobu, eh, podobu splatnosti těch obligací i dobrý systém vykaznictví, reportingu. A eh, samozřejmě eh, tady je obecná zvyklost na trhu poskytovat tyto informace, běžně to poskytuje bankám. Další otázka. <clears throat> Kdo jsou investoři? institucionální investoři pro nás, to znamená pojišťovny, penzijní fondy a správci e, majetku aktiv. Máme zde velký počet různých penzijních fondů, pojišťoven po celé Evropě, které investují do těchto projektů. Dělají to prostřednictvím fondů investičních, prostřednictvím struktury financování soukromého kapitálu, jsou zvyklí investovat do, projektu, do projektu eh, jsou obeznámeni s rizikem, ale uh, nedělají to, neumí to zatím eh, ve formě těch obligací, takže je zde celá, je zde velké množství zkušeností, jak nakládat s rizikem pojišťovny, eh, penzijní fondy to dobře znají, ať se to týká eh, těch různých projektů, o kterých mluvíme dnes, ty další, které nejsou PPP. Další otázka <clears throat> je zdali to bude fungovat. Zdali si myslím, že to bude fungovat. To je dobrá otázka. <clears throat> Já mám 33 letou zkušenost na trhu s obligacemi, dluhopisy v různých sektorech, na trhu finanční strukturu, kterou podporuje Evropská investiční banka Hadrian Wall, to je e, něco, co již známe po řadu let z různých sektorů, ať je to tedy sektor Eh, obligací firemních, eh, tedy <clears throat> podnikových eh, a tyto struktury se používají desetiletí, tak není důvod se domnívat, že by teď to nefungovalo pro ty infrastrukturní projekty. Jak vy počítáte financ, tedy financování ze strany veřejného sektoru? Takže <clears throat> pokud je o to PPP, tady nejde o tu částku samotnou, ale jak bude fungovat ta smlouva o koncesi. A to znamená, jaká je odpovědnost státu, jakmile tedy mm, převezme to aktivum e, třeba, když tedy se mm, předá tedy ta infrastruktura, tedy e, e, takže to samozřejmě ten veřejný sektor nedostane zadarmo. Takže Nemyslíme si, že je zde nějaký poměrový ukazatel, který by měl vždycky fungovat, tedy participace veřejného a neveřejného sektoru, pokud jde o PPP. Eh, <clears throat> Dobře, to je všechno. Já se omlouvám, ale ještě nás čeká další panel poté, takže možná přes e-mail můžete odpovědět. Teď kolega David Haldern. Uh, Děkuji. Pokusím se být stručný. Dvě otázky souvisely. Jedna se týkala z toho zda nové infrastruktury pro alternativní zdroje energie měly nárok na podporu. A zda je to součást uvažování regulátorů. A druhá otázka, zda tento nárok na podporu by také byl dostupný pro fosilní paliva a pro zdroje využívající fosilní paliva. Tady hovoříme o investicí do síťových zařízení. A to je infrastruktura, která má propojovat různé části Evropy a propojovat také nové zdroje energie. Máme dobré zkušenosti mezi regulátory s využíváním motivačních mechanismů pro síťové zařízení ještě předtím, než vzniknou zařízení pro obnovitelné zdroje. Například to se týká využití větr, větrné energie. A také například u takzvaných chytrých sítí. Takže to jsou problémy, které známe, máme dobré reakce od regulátorů a musíme rozšířit osvědčené postupy šířeji v Evropě. Ale jsme na Prahu jednotného evropského trhu máme agenturu, která skutečně může šířit tyto osvědčené postupy. Odpověď je ano, ten důraz tu je a samozřejmě je to věc, která je v pohybu. Druhá otázka, priority. Pokud jste vysoko na seznamu priorit, tak to neznamená, že budete mít větší šanci získat financování. Pokud jste vysoko na seznamu, znamená to, že je tu projekt, který je naléhavější, co se týče dosažení evropských energetických cílů. A šance na získání financování bude záviset na tom, zda projekt je samofinancovatelný, zda ekonomicky eh, zdravý, zda je možné dát dohromady finanční balíček, který z toho učiní tedy solventní projekt. A jde o to, je to souvislost, to, jak jste vysoko na, na seznamu priorit, nebude znamenat, že získáte soukromé financování. Je třeba řešit ty tvrdé otázky. To je jedna věc. 9,1 miliardy evropských prostředků. Zda to stačí. To, co jsem říkal, bylo něco jiného. Já jsem se zmínil o tom, že 9,1 miliardy je užitečnou částku, ale není to velká částka, pokud je o celkový objem požadovaných investic. Potřebujeme se spolehnout na soukromé zdroje, tak jako v minulosti. A síťové společnosti, když investují do sítí, tak získají prostředky z kapitálového trhu pro investice a je třeba, i ten proces byl jednodušší, musíme řešit rizika, kterým nyní čelí. Takže tyto skutečnosti 9,1 miliardy první prostředků jsou nezbytné, ale ty projekty nemohou být financovány běžným způsobem. A nemám názor na to, zda 2,1 miliardy bude stačit. A asi ten názor nemůže mít nikdo. Musíme vyčkávat a uvidíme, jaká bude skutečnost. A tím asi skončím. Grazie. Děkuji. Já se omlouvám a poslední řečník Gveltac Gjavark. Prosím. Já se pokusím odpovědět na ty čtyři body a ne na všechny otázky. To by bylo těžké ve třech minutách. E, bylo by to sice možná ale frustrující, jak řekl pan Weber. Pokud jde o délku, Eh, tak 15 let, pokud jde o partnerství PPP, tak 25 let eh, a pokud jde o eh, koncesi Tour Bordeaux 50 let. To je první odpověď. Druhá, ta se týkala těch toho pákového či multiplikačního efektu a harmonogramu kalendářů. Já asi těžko odpovím dnes, protože struktura těch velkých železničních projektů tak jak jsme to ohlásili, tak to bylo časově náročné a kdybychom to měli znovu tedy zahájit, tak by to eh, znamenalo velkou proceduru ještě, velké konsultace, eh, prostě koncese na miliardu euro, to znamená eh, desítky tisíc <clears throat> stránek dokumentů, takže těžko se to vytváří. Takže nevím, zdali jsme získali čas na tom, ale byli jsme schopni E, zjistit, jaká je reálná délka řízení a tady jsme schopni to zoptimalizovat. Pokud je o multiplikační efekt, jenom dvě věci. Za prvé, PPP e, u některých projektů nám umožňuje to, co předtím nebylo možné, a to čtyři vysokorychlostní trasy, které se budují zároveň. To je první přínos PPP. E, my jsme předtím budovali jedno po druhé a díky PPP můžeme budovat Hmm, jednu, kterou tedy my přímo stavíme jako stát eh, vlastně a potom tři eh, se staví podle PPP eh, premiéra a další. <clears throat> Ty trasy, které běžně financujeme z veřejných prostředků s velkým zapojením státu, to jsou většinou subvence, kdy se subvencuje 75% a 25% je z RFF. To se nepoře, nepovaž, nepovažuje za státní dotaci, protože my jsme operátor, který eh, má tedy komerční příjmy, ale eh, je to tedy ze 75% ze státu a pokud je o eh, ty koncese, tak je to jenom 40%, takže velký pákový efekt u takovýchto projektů. Dále rentabilita, atraktivita to je takové citlivé téma, protože třeba to, že dochází k určitým excesům při těch nákladech, při výstavbě, ano, ale mm, eh, ty, my vždycky tedy prová, předem si připravíme tu finanční strukturu, eh, předem a eh, kdy tam jsou rizika, Eh, eh, mimo tedy výstavbu, tak ty nesou soukromé subjekty. Třeba taková stavba, eh, máme šest let, budujeme jednu trasu, cena té výstavby to nebylo kritérium pro výběrové řízení, protože to bylo subvencováno státem a ta cena je tady paušální dnes, takže vlastně my jsme naplánovali vývoj nákladu až do konci Eh, smlouvy, tak aby eh, a to se týká tedy SOA. A potom po, eh, jde otázku pana Riketa, to je otázka, která se týká sdílení rizik. Dnes máme za to, že soukromý subjekt na sebe bere velké riziko z titulu PPP a koncesí, tedy, protože neví, jaký bude provoz, zatížení potom. My se snažíme to ale optimalizovat, když připravujeme plány výstavby, tu základní koncepci. Není to nic revolučního a eh, no, protože i železnice mají určitý prostor pro optimalizaci eh, Eh, třeba tedy ty železniční eh, trasy stavěné na těch betonových eh, dlaždicích, takže zde existují různé možnosti, jak ještě to optimalizovat, optimalizovat potom i náklady na údržbu. A zde <clears throat> my víme, že ještě máme určité tedy možnosti, zkušenosti, které můžeme zhodnotit. A teď závěrem. Potenciál nebo špatný průběh takového projektu PPP. Ano, <clears throat> když si porovnáváme tedy soukromé veřejné financování, tak často se potom i e, podceňuje to, že by to třeba selhalo na straně toho veřejného e, subjektu. Já se omlouvám, omlouvám se za spoštění e, a hned dám slovo panu předsedovi, kolegovi Brianovi Simpsonovi, který bude Eh, z výboru tedy pro dopravu předsedat druhému panelu a máme 10 minut spoždění. Prosím. Thank you very much. Děkuji. Nevím, proč si začnou všichni teď přesedat. To nás bude trvat ještě dalších pět minut. Okay, let's try and get started then. We've got, well, less than 45 minutes. Máme méně než 45 minut na druhou část, takže budu skutečně neúprosný. Máme tři řečníky, nebudu všechny představovat, to by zase trvalo dvě minuty. Takže se pustíme přímo do jádra věci. Pan Cormac McMurphy, vedoucí divize pro infrastrukturu a TENy v EIB. Každý řečník má 10 minut a pak rozhodnu o tom, jak budeme řešit otázky. Takže, pane Murphy, děkuji. Dobré ráno. Budu hovořit jménem EIB. Po některých dalších prezentacích budeme hovořit o některých věcech, které zde zazněly a o výhledech EIB budeme hovořit o dluhových a kapitálových nástrojích, o nástrojích, které jsou požívány EIB, úloha soukromého financování a PPP a možnosti nástroje Connecting Europe pro podporu těchto nástrojů v oblasti dluhu a kapitálu. Pan Bayer zmínil otázky, které se týkají financování veřejné infrastruktury, odrážející řadu faktorů, které v současnosti platí dnes. Současně snížená dostupnost prostředků pojišťoven, které zmizely jako zdroje pojištění infrastruktury. Další aspekt je proces snížení pákového efektu, zejména na bankovním trhu, a dopad regulačních požadavků, což zvýšilo náklady dlouhodobého bankovního financování. A další za finanční krize také rozpočtová omezení. Je tu velká potřeba financování a infrastruktura je páteří evropské ekonomiky, infrastruktura je nezbytná pro růst, je to nezbytné pro další rozvoj jednotného trhu. A v závislosti na počtech, hovoříte o trilionu investic, je to skutečně významná finanční potřeba. Jak naplnit tyto finanční potřeby, jak využívat pakový efekt, jak využít finanční prostředky a jak přivést do té rovnice finanční sektor. Jak řídit otázky, jako je veřejný dluh, aby bylo možné financovat eh, tuto infrastrukturu. EIB existuje 50 let, jejich hlavní aktivita je financování infrastruktury. Takže jsme financovali projekty v celé Evropě v posledních desetiletích od struktury, která byla tradiční úvěrovou strukturou vládám a brali jsme v úvahu rozvoj nových trhů, zejména trhu v oblasti PPP. Takže máme různé operace, přímé veřejné financování, projekty PPP, kde klientem je projektový nástroj, obvykle je to držitel koncese. Tam také jsme zavedli v posledních letech nové nástroje, tedy nástroj záruk za půjčky pro teny. A o některých otázkách jste již hovořilo. Výzvy pro projekty PPP, zejména provozní rizika. nástroje podřízeného dluhu, které umožňují krytí provozního rizika, které, je, které souvisí s likviditou a s, s budováním projektu. A také jsme byli aktivní v poskytování kapitálu, což je důležitá součást financování soukromé infrastruktury a projektu PPP. EIB významně navýšila financování na začátku finanční krize. A vidíte to, zde došlo ke snížení v posledním roce, když jsme snížili operace z, z velmi vysoké úrovně na úroveň o něco nižší, která byla svou s předcházejícím trendem, ale projekty vyplácených prostředků bankou jsou v souladu s celkovou reali, celkovým záměrem v oblasti realizace. A realizace projektu bude pokračovat i v obtížných dobách z hlediska financování. Sítě TEM jsou velmi důležitou složkou aktivity EIB. Na tomto grafu vidíte vysokou míru investic v oblasti uvěrování v první fázi finanční krize a vidíte i další průběžný význam projektu PPP. 20 let zpátky vidíte, že jsme začínali na velmi nízké úrovni, Zeměna to bylo na trhu Spojeného království, ale došlo k rozvoji v dalších zemích. A dnes je to skutečně významné využívání projektu PPP v Evropě. Zmínil jsem půjčky v krizém období ze strany naší banky. Také jsem zmínil rozvoj nového finančního nástroje, zejména v kontextu eh, nástroje Connecting Europe a vycházení z úspěchu své LGTT, tedy záruční nástroj pro podřízený druh v oblasti dopravy. Iniciativa projektových obligací byla spuštěna v pilotní fázi, musí být schválena radou a parlamentem v následujících měsících. A cílem je rozvinout eh, tento nástroj jako plnohodnotný nástroj do, pro programovací období v rámci nástroje Connecting Europe pro období tedy 2014-2020. Kromě toho banka poskytuje technickou podporu pro infrastrukturu, pro zejména veřejné instituce a vytváří také středisko expertní pro PPP, pro sdílení nabitých zkušeností, což je důležité v Evropě tedy využívat i cizí zkušenosti. Projektové, iniciativa projektových obligací sama o sobě je nástrojem, který v zásadě má za cíl poskytnout takovou formu věru, která bude podřízená, teda rizikovější a bude pod úroveň tedy nadřazeného dluhu. A to poskytne větší kvalitu aktiv, tedy věřitelů. A ve skutečnosti budou mít menší nároky na konkrétní aktiva v projektu. Záměrem tohoto mechanismu je pomoci a povzbudit kapitálové tedy financování z kapitálového trhu, veřejné infrastruktury. A to je také cesta, jak vlastně rozpočet EU využít pakovým efektem, protože podpora projektu by z hlediska celku by takto byla umocněná. A je to také cesta pro EIB, jak dělat více a to je úloha EIB při poskytování pákového efektu, kromě expertních znalostí při strukturování projektu a poskytování technického hodnocení projektu. Příspěvek Evropské unie je tedy ve formě stálého příspěvku EIB přebírá reziduální riziko nad rámec kapitálového vstupu společenství a je tu také možnost zpětného toku prostředků, které můžou být využity na projekty jiné. Pokud jde o multiplikační efekt, využití pilotní fáze a některé vzorové výpočty, které byly na základě 230 milionů, které byly alokované podle jednotlivých rozpočtových položek, ten E, ten T. Tedy očekávání je, že 230 milionů umožní EIB v rámci půjčování nástrojů pod, podřízeného dluhu 700 milionů, takže je to trojnásobný pákový efekt. A kromě toho, pokud je o kapitál, tak se to promítne vlastně do pakového efektu 19 či 20 násobného. Přesný multiplikační efekt závisí na projektech a to je uvedeno na příkladech. Pokud jde o tento multiplikační efekt, mělo by to umožnit soukromým investorům vstoupit do projektu a dosáhnout takového ratingu, podřízeného dluhu, že takový projekt bude potom pro soukromé investory atraktivní. Konečně další složka jsou kapitálové investice do, do infrastrukturních fondů a i to chce banka rozvíjet v rámci nástroje Connecting Europe. Kapitálové prostředky, kromě dluhu, kdy to je významná součást finan- finančního mixu. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane Murphy. Ani Jean-Noël Paquet, ředitel na DG Move. Prosím, a začnu mávat kladívkem, jakmile překročíte řečnickou dobu. Oh, Děkuji. Já jsem na to zvyklý, já se pokusím. Hlavní výzva EU je nalézt způsob, eh, jak investovat do růstu a investovat eh, do tedy eh, Connecting Europe Facility a do tedy <clears throat> infrastruktury. To je vlastně investovat do růstu, protože to je to, co dá konkurenční výhodu a to e, samozřejmě i CEF má svoji dimenzi sociální, znamená to i investovat do udržitelnosti a i je zde ta dimenza změn klimatu. A samozřejmě tyto <clears throat> investice v podstatě podporují i ty síť, ta síťová odvětví a Eh, to jsou eh, lídři na světě, eh, jsou to tedy sektory, které hodně inavují a tedy i tyto investice jim pomohou získat konkurenční pozici, takže i CEF znamená pomáhat při inovacích. A <clears throat> investice do těchto tří síťových průmyslů odvětví, které budeme potřebovat v příštích 20 letech, to jsou obrovské částky CEF k tomu má přispět. CEF eh, není jediným nástrojem, ale doufáme v komisi, že CEF sehraje ústřední roli v té evropské dimenzi těchto investic. Investice půjdou, budou jak z průmyslu, jak jsme slyšeli, z kapitálových trhů, eh, půjdou také i z bank, od bank, tedy hlavně z Evropské investiční banky a také i budou muset pocházet z veřejných strojů, ať národních či evropských. <clears throat> Tudíž eh, výzva tohoto nástroje CEF je tedy eh, mít takový pákový efekt a podporovat tyto investice a koncentrovat tyto investice na tu evropskou dimenzi síťových odvětví. To je účel tohoto nástroje. Abychom tedy e, vyřešili tu přidanou hodnotu Evropské unie, tak proto musíme e, zajistit tři doplňující se dimenze. Za prvé, musíme mít jasný rámec pro plánování v Evropě. Dále musíme identifikovat lépe ty projekty s evropskou přidanou hodnotou a za třetí musíme lépe kombinovat a používat veřejné financování. A <clears throat> tedy <clears throat> financování těchto projektů. Pokud jde o ten politický rámec plánování, tak zde komise spolu s CEF navrhuje guidelines, hlavní směry, které se týkají tedy jak informační komunikačních technologií, dopravy i energetiky ve všech třech sektorech. Identifikujeme evropskou dimenzi těchto síťových odvětví a všem dotčeným subjektům, včetně členských států, ale i <clears throat> průmyslu na regionální úrovni, třeba tedy těm, kteří budují a užívají infrastrukturu, aby se spojili a aby společně realizovali tyto klíčové eh, infrastruktury v, eh, v informačních technologiích, v energetice, v dopravě. A celý ten balíček CEF je tedy doprovázen i těmi balíčky <clears throat> závazků všech těchto úrovní. A e, je třeba mít lepší projekty a to je skutečně reálná priorita při e, plánování. Potřebujeme mít priority, které byly již identifikovány v příloze k nástroji CEF. To jsou klíčové priority pro všechny tři sektory, které přispějí k investicím do síťových odvětví, ale také i v příštích sedmi letech v rámci CEF, ale i z dlouhodobého pohledu umožní i vyvinout ještě to, co chybí v těchto klíčových sítích ve, třech, ve všech třech sektorech. Je třeba i nalézt synergie mezi těmito projekty a sektory a hlavní výzvou bude identifikovat Eh, tedy ty průřezové projekty, které půjdou napříč všemi těmito sektory, tedy dopravou, energetikou a informačními komunikačními projekty. Je třeba mít i nástroje, abychom lépe sladili a připravili investice eh, v členských státech, aby to šlo synchronně, protože často jsou to izolované projekty a to potom nemá stejný dopad. To platí třeba pro dopravu. Tady jde o ty klíčové koridory, aby e, členské státy, regiony mohly se spojit a připravit projekty, které <clears throat> budou technicky integrovány a synchronizovány v čase. Spousta práce na přípravě projektů a i od regulačních orgánů v energetice, my jsme eh, hodně mm, o tom slyšeli a my tedy spolupracujeme s Evropskou investiční bankou, s regulačními orgány, s agenturami, eh, aby mm, předkládali projekty teď, aby CEF v roce 2014 již <clears throat> měl k dispozici seznam projektů, kde začne tento nástroj fungovat. A ještě v neposlední řadě je třeba mít lepší financování. Kolegové detailně a fundovaněji pohovořili o financování. Já bych jenom zdůraznil, že to financování, tedy ta finanční stran bude, strana bude důležitou součástí finančních balíčků, pokud jde o informační komunikační technologie, energetiku i dopravu a bude se to týkat projektu do roku 2014, ale i dále jde o to, abychom více zapojovali do toho banky a kapitálové trhy, abychom <clears throat> měli kapitálový základ pro tyto projekty. CEF bude to podporovat prostřednictvím mechanismu pro sdílení rizik a také i jsme již eh, pracujeme na pilotních projektech, které budou k dispozici, ty slavné evropské projektové obligace, které doufáme, že budou odsouhlaseny do eh, léta. Takže eh, sdílení rizik, mm, projektové obligace a další kapitálové nástroje, které již máme, třeba <clears throat> teď již máme eh, fond Margaret pro dopravu a energetiku. CEF je rámcem, má poskytovat financování pro mechanismus sdílení rizika, ale potom je to <clears throat> na odpovědnosti konkrétních projektů a finančních institucí, aby co nejlépe nástroje využili. Již máme hodně zkušeností, kterou jsme získali, máme hodně úspěšných případů i méně úspěšných a <clears throat> Mm, určitě by nám to mělo sloužit jako ponaučení, třeba projekt Eurozón, eh, eh, potom eh, tedy ty projekty těch vodních cest a další projekty v dopravě, které nám ukazují, že i když doprava je dost sektor náročný, pokud jde o soukromé financování, že je schopen přilákat soukromé finance. A <coughs> komise, když připravovala návrh CEF, tak eh, hodně s kolegy jsme debatovali o tom, kde ty investice by měly být soukromé a kde potřebujeme veřejnou podporu. A také jsme i hodně studovali, ze kterých zdrojů by měla jít ta veřejná podpora, že by to hlavně mělo být národních, z národních zdrojů a evropská podpora tam, kde to má evropskou přidanou hodnotu. A proto se budeme snažit koncentrovat evropské financování na ty evropské priority. Samozřejmě to nebude jediné financování z CEFu, protože i máme zde program Horizont 2020, programy výzkumu a inovací a potom další nástroje pro regionální politiku, které také budou k dispozici pro tyto tři sektory, pro tyto tři síťové sektory. Pane předsedo, bude velkou výzvou teď pracovat na těch projektech, abychom připravili správný mix financování, tam, kde to půjde. E, třeba Tour Bordeaux tedy nám ukazuje, že je to možné a potom máme další příklady v energetice a komunikačních technologiích. A celková částka těch 50 miliard, jak navrhuje komise, tato částka je v souladu se seznamem projektů v příloze, pane předsedo, ale je to vlastně pouhé minimum. Protože pokud ty projekty budou řádně připraveny, tak doufám, že Evropská unie hodně přispěje eh, k rozvoji sítí, ale je to minimum, jak jsem řekl, a doufám, že přesvědčíme parlament, ale i Evropskou radu, že tuto Eh, částku dají k dispozici v několika letem finančním rámci. Děkuji. Další je pan Roland Dol, který je místo předsedou eh, International Government Affairs z Deutsche Telekom a takže <clears throat> on tedy eh, bude hovořit za soukromý sektor 10 minut. Děkuji. Jsem rád, že jsem byl pozván na toto významné slyšení. Zastupuji názor soukromých operátorů na nástroj CEF, který my jako operátor velmi podporujeme. Při prvním pohledu na cíle evropského, evropské agendy chceme významně investovat do evropského broadbandu abychom měli dostupných 30 MB pro evropskou populaci. A chceme také zajistit, abychom měli minimálně 50 tedy možnosti v rozsahu 100 MB, ale nedokážeme to sami a proto je velmi důležité získat veřejné prostředky pro neziskové oblasti a pro oblasti, kde máme potíže získat soukromý kapitál. Vidíte, že zaostáváme při dosahování těchto cílů. Je třeba vynaložit velké úsilí a existují tu dva prvky v nástroji Connecting Europe. Je to podpora uvěrování, tedy v zásadě dosáhnout pákového efektu pojištěním úvěru a snížit rizikovost investice a získat úvěry na soukromém trhu. A pro nás také jsou dotace, přímé dotace pro neziskové oblasti. Potřebujeme obojí, abychom mohli přispět cílům digitální agendy. Také už zaznělo, zda prostředky jsou dostatečné. Je to obrovská výzva 300 miliard euro do sítě v Evropě ze skleného vlákna a v kombinaci se strukturálními fondy, které jsou dostupné a z prostředky soukromých investorů, věříme, že se nám podaří velký krok ku předu, pokud jde o cíle digitální agendy. Proč je to kvalitní investice? Je to dobrý příklad na základě studií, které byly provedeny pro Německo a také to pravda pro další evropské trhy. Vidíte, že investice i když jsou vysoké, 35 miliard euro. A to se týká tedy skleněného vlákna jen doma, ale v zahraničí. A přechod na tento typ sítí by znamenal ještě větší investici. A díky tomu dochází k významnému nárostu HDP. Ten dopad je mnohem vyšší než přímá investice. Takže když se podíváte na daňové příjmy díky nárůstu HDP u těchto investic do sítí ze sklenovlákna, tak vidíte, že je to mnohem vyšší než původní investice. A problém pro investory je, že to nemá tedy vnější dopad. Takže je třeba zajistit vnější dopady pro ekonomiku a abychom byli schopni zajistit návratnost pro investici, ale vnější dopady jsou mnohem vyšší a tudíž to jasně ukazuje, že investice veřejných prostředků do infrastruktury je rozumnou investicí. Tady je ukázka jak nasazení komunikačních sítí vypadá. Technologicky je to neutrální. My nebudeme schopni financovat spuštění FTTH v celé Evropě, ale chtěli bychom využít společné podniky, abychom mohli také spustit PPP projekty v Německu to zatím zkoušíme s, místními, s místní zprávou, abychom mohli dosáhnout společných investic, aby došlo k investicím od města obcí do těchto sítí. A v tomto kontextu nástroj Connecting Europe může se hrát zásadní roli, pokud budete schopni takto pracovat s obcí či městem. A jako významný provozovatel víte, že tyto, tyto, tyto operátoři musí být obezřetní, protože už jsou silně zadlužení, aby nedošlo k ohrožení jejich eh, ratingu. Takže financování společných podniků na základě partnerství soukromého veřejného sektoru omezuje angažovanost eh, našich podniků a přispěje to také k tomu, že neohrozíme až úvěrový rating a budeme schopni investovat mnohem více do sítí z rostlinného vlákna. A v kombinaci s dalšími technologiemi při už využití všech možných pák jsme schopni posunout pokrytí na pravou stranu toho grafu. V neposlední řadě je tu nezisková oblast, která nemůže být řešena pouze s kvalitněním úvěru. Bude to vyžadovat veřejné dotace tam, kde není tedy možné uplatnit podnikatelský záměr. A je třeba vytvořit rovnováhu mezi dotacemi a zkvalitněním úvěrového pokrytí. Jak už jsem zdůraznil, my velmi vítáme nástroj CEF a návrh, který byl předložen Evropskou komisí. Samozřejmě to musím jako zdůraznit, že tento nástroj by měl doplnit naše soukromé investice a ne je vytlačit. Musí být vysvětleno, že dotace by měly být poskytovány v neziskových oblastích pouze a měly by pokrývat pouze propad v ziskovosti. My nejsme pro stanovenou maximální míru spoluinvestice. Je třeba to řešit případ od případu na základě propadu v ziskovosti u jednotlivých regionů. Na druhé straně nástroje pro zkvalitnění úvěru mohou být užity v ziskových i neziskových oblastech v kombinaci s dotacemi v tom druhém případě a měly by být nadále pružné. Je otázkou, jak bude možné toto kombinovat se strukturálními fondy a s dalšími možnostmi, abychom získali co možná největší náběh prostředků. Pokud je o projekty v rámci nástroje CEF, tady bychom žádali o upřednostnění pokud je o žádosti o prostředky, abychom minimalizovali rozsah žádané podpory. My jsme proto, aby tyto projekty byly upřednostněny, které umožní větší míru synergie a využívají stávající infrastruktury. A to by se mělo také odrazit v tendrech tam, kde je to použitelné. Měli bychom také maximalizovat dopad eh, nástroje CEF na konkurenceschopnost a růst, tedy projekty, které mají vyšší dopad na HDP, pokud jde o rollout a pro zelený růst, tedy chytré sítě, případně na kvalitu života, například eh, aplikace v oblasti elektronického zdravotnictví, ty by měly být také upřednostněny. Procesně to je také důležité, je důležité, že ty projekty jsou transparentní a měla by být zajištěna právní jistota skrze jednoduchá, nebyrokratická pravidla. Zejména eh, vítáme, že veřejné i soukromé podniky mohou žádat o podporu z nástroje CEF a máme pocit, že je třeba další orientace pokud je o podávání žádostí. A věříme, že návrh komise bude řešit tyto konkrétní aspekty. Návrh komise to již eh, tedy řeší, to my víme a proto máme zájem o další konkretizaci. Děkuji mnohokrát. Děkuji, pane Dole, děkuji za to, že jste nám vrátili jednu minutu. Mám tu dlouhý seznam řečníků a 11 minut. Takže taková je situace zpravodajové. Chcete k tomu něco říci? Pokud, pokud budou mluvit zpravodajové, tak všichni ostatní budou mít pouze jednu minutu dohromady a pak vás přeruším. Takže pan Rike jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, velice rychle. Všichni pochopili, že <clears throat> tady to téma je o tom, že Eh, i eh, tedy tady eh, mm, předložit tedy takové nějaké lákavé meny. A já se ptám, je zde nějaké mm, evropské kritérium, podle kterého posuzovat tu evropskou hodnotu a jsou zde určitá finanční kritéria, abychom jasně věděli, v čem je ten pákový efekt. Takže tam <clears throat> se jak komise i banky je třeba vytvořit nějakou smíšenou strukturu, stabilní tedy strukturu, která by e, křížově propojovala ta finanční kritéria s politickými kritérii, abychom viděli, že to je tedy projekt vhodný politicky veřejně. Děkuji, paní Baleán, minuta. Děkuji <clears throat> za prezentaci. Já mám jenom jednu otázku na komisi máte již seznam projektů? Aby, které byste předložili k veřejné diskuzi? Ano nebo ne? Výborně, ještě lepší. Jedna minuta, paní Ayala Center. Děkuji, pane předsedo, na pana Murphyho. A pan Bayer hovořil zde o e, příležitostmi před krizí v roce 2007, potom ale nastala krize. Já se ptám, E, teď, jaká je schopnost trhu, tedy těch penzijních fondů a tak dále, e, aktivně působit na trhu a jakým způsobem e, vystupovat proaktivně na pana Paketa. Ptám se, centralizované řízení, tedy to v tom je ta přidaná hodnota CEFu a konkrétně v čem zlepšit efektivitu financování a jaký budete mít nástroj pro toto řízení? Bude to nějaká výkonná agentura pro sítě? A potom pan Dol, na pana Dol, já vám děkuji za to, co jste řekl o e, tedy zvyšování HDP a já se ptám, z pohledu telekomunikací, jak zajistit synergický efekt s jinými sektory, ať je to energetika nebo doprava, protože to jsou sektory velice blízké a uzavřené. Děkuji jedna minuta, pan Debaka mám, a potom pan Weber, takže nejprve z výboru pro dopravy a velice disciplinovaně krátce. Děkuji, pane předsedo. Tři rychlé otázky. Otázku jsme již slyšeli o crowding out a já mám stejnou otázku na pana Murphyho. Je zde nějaké riziko a jak tedy EIB zajistí, že tam žádný crowding out nebude. A potom ratingové agentury před pár dny nám sdělili, že musíme eh, čekat, jak budou vypadat pilotní projekty a potom je můžeme posoudit, jak to bude s ratingem těchto eh, projektových obligací. Můžete k tomu vyjádřit? A potom poslední otázka na pana Paketa. Já vím, že i mm, eh, jak zajistíte, že z pohledu technologického, z pohledu technologické neutrality a Eh, jak tedy zajistíte tuto neutralitu a i eh, rovné podmínky soutěže mezi silniční dopravou a železniční dopravou, protože to je také důležité. Děkuji, pan Debako. Pan Kramer, jedna minuta, prosím. Okay, Ne, Dobře, paní Lichtenberger, jedna minuta. <laughs> Ja, herzlichen Dank. Ich wollte noch einmal bei dem... Äh, Ještě jednou chci se zeptat zástupců EIB, co je teď aktuální podíl mezi eh, železnicí a dopravou po silnici a jak to vypadá s ohledem na vaše financování. To je velice napínavé, jaký je velký, jak velký je podíl silniční dopravy, tedy mnohem silnější za druhé. Vyšší podíl silnič eh, je spojen s rychlejší realizovatelností, anebo je to způsobeno cenovou strukturu, že prostřednictvím mítného se dá očekávat určitá, eh, určité refinancování. A potom ještě otázka, jak se to to může změnit a jak budou zohledněna eh, ekologická kritéria. Eva, Mrs. Wills, one minute, please. Mám dotaz na zástupce EIB. Jak velký podíl by tady mělo být zajištěný prostřednictvím EIB a jaký, na jakou časovou lhůtu a jak se může dosáhnout toho, aby EIB obdržela svoji bonitu, pokud nejsou rámcové podmínky vůbec známy. A pokud tedy tady můžeme vidět, že ponesou větší riziko výpadku, může 30 let vůbec být lhůta lhůta na dobrou předpověď a jak to vypadá s refinancováním projektů e, silnic. Například potřebujeme dodatečně k zajištění ještě soukromých projektů e, také mítné za osobní vozy? Děkuji, pan Weber, question à monsieur Paquet. Otázka na pana Paketa. Vy jste nám řekl, že investoři potřebují lepší projekty. Já jsem měl za to až dosud, že e, řada projektů, na kterých pracujeme 15 let, jsou dost dobré a že, měli, že jsou potíže pouze s financováním, tak já bych chtěl vědět, e, jak se díváte na tyto projekty, zda je považujete za průměrné, špatné, podprůměrné. Já jsem překvapen vaší charakterizací. Co máte na mysli seznam dobrých projektů? Otázka na EIB a pana Murphyho co můžeme dělat my v Evropském parlamentu a jinde, abychom zvýšili možnost zásahu EIB, které jsou omezené. My jsme se domnívali, že 50 miliardů, které dala komise na stůl, jsou nedostatečné, je to velmi skromná částka a schopnost půjčovat EIB by mohla být také navýšena. Paní Meissner, na jednu minutu, prosím. Dank. Ehm, Děkuji. Víme, jak důležité jsou pilotní projekty, víme také, že členské státy jsou vůči těmto projektům skeptické, takže jak to vypadá s účastí na pilotních projektech? Teď otázka na EIB. Musí být nejprve schváleny rámcové podmínky, to víme všechny, ale může se už dělat určitá příprava v souladu s komisí, jaké projekty to musí být. Musí to být převážně úspěšné projekty, aby byly samozřejmě schváleny ze strany členských členských států musí být dostatečně transparentní. A jak to teď vypadá v jednání s potenciálními investory? Děkuji, pan Kramer, na jednu minutu. Tyto velké projekty pro banky a pro stavební průmysl jsou samozřejmě atraktivní, když to zaplatí někdo jiný. Otázkou je, ale kde je potom ta hranice? Mohu uvést příklad veřejného financování. V Hamburku jsme měli vynikající projekt, můžeme se podívat také do Francie, jak to vypadá, ale Erfurt Norimberg se mnoha tunely, to bylo realizováno v Německu a paralelně přes Lipsko a Jenu je samozřejmě lepší spojení, které by bylo také výhodnější. To vidíme také z Vídně přes Graz a Klagenfurt na Aljaderské pobřeží se, se samozřejmě staví také paralelně, což by bylo výhodnější. Ale e, proto si kladu otázku, kde jsou hranice. Fixní e, náklady byly jmenovány například z Finska. Fixní termíny v případě, že riziko nese veřejný sektor. Tak to samozřejmě je potom daleko lepší a přináší to také pracovní místa. Neposlední řadě pan Kantian. Velmi stručně, pane Pake, pokud se budeme držet CEF s těmi 80%, což jsou půjčky, nemusíme mluvit o nových mechanismech a multiplikačním efektu. Pokud nepůjdeme dále, můžeme získat i další možnosti. Zatím máme iluze. Nejdříve pan předseda požádá o toleranci tlumočníků na pět nebo šest minut. A nyní naši řečníci dva, dvě minuty. Pokud neodpovíte, dv, za dvě minuty existují e-maily, dokonce existují i dopisy, takže je možné poslat dopis poslanci. Pan Murphy na dvě minuty. Děkuji za vynikající otázky. Pokusím se o odpověď. Finanční kritéria, veřejná kritéria, banka financuje projekty, které jsou ekonomicky vyhodnoceny, které jsou ekologicky schváleny, tedy splňují kritéria a banka financuje projekty, které jsou v souladu eh, s prioritami národních úřadů a EU. Vytlačování. Ano, jsme přesvědčeni, že je to významná potřeba financování a EIB může se dát úroveň, ale je tu také funkce pro další hráče. A iniciativa projektových obligací je katalyzátorem pro navýšení podílu dalších finančních zdrojů pilotní projekty a rating. Ano, ve skutečnosti ratingové agentury posuzují jednotlivé projekty na základě charakteristik těchto projektů, jak postupujeme dále. Jednáme s ratingové agentury a dojde k vyhodnocení projektů. A to bere v úvahu i iniciativu projektových obligací z hlediska struktury iniciativy. A obe 20 podřízeného druhu, to je věc, která je stanovena jako rámcový mechanismus, údržba a ekologická kritéria. Údržba eh, řeší v e EIB jakožto jasný závazek a nemá cenu investovat do projektů, které se rozpadnou nebo zničí příliš rychle. Eh, záruky na riziko u projektových obligací je to řešeno ve schovacím procesu. Mechanismus by měl fungovat jako mechanismus pro snížení rizika, o kterém jsme hovořili a věříme, že to bude velmi efektivní nástroj. Co může dělat Evropský parlament pro, pro zlepšení aktivity AIB? Byla tu debata o kombinaci finančních nástrojů s Evropskou komisí, to je velmi důležité pro aktivity EIB. Děkuji. Děkuji, pane Murphy. 10%, o 10% se překročil. Pan Jean-Noël Pakem, prosím, myslím, že potřebujeme lepší projekty, lepší projekty EU a projekty, které budou více v souladu s skutečnými přepravními potřebami které budou lépe strukturované, aby přilákaly veřejné i soukromé prostředky. O to se pokusí právě tato iniciativa a v tomto kontextu úloha exekutivní agentury bude, že my se budeme snažit být profesionálnější, aby se projekty mohly lépe připravit a také budeme vybírat tyto projekty podle toho pro financování. Agentura je jeden nástroj, komise bude hlavním hráčem a další instituce budou také zapojeny do debat o projektech. A myslím, že pokud je o základní koridory, tak Evropská investiční banka a další základní hráči budou mít mechanismus, který umožní přípravu projektu a kde budeme schopni řešit kvadraturu kruhu Dominiku Rike, kde budeme mít jasný důraz na přípravu projektu u projektů, které mají největší přidanou hodnotu pro EU, tedy základní síť, tedy scházející spojení v rámci základních koridorů. A ty projekty, kde ekonomická a finanční kvalita taková díky mixu finančních prostředků, že EIB a další subjekty budou moci doplnit to financování. Takže to je cesta, jak to řešit. Máme seznam projektů v oblasti dopravy, je to příloha 1. Máme také seznam projektů v IKT a energetice. Tam ještě určitá práce zbývá a celá evidentně dojde k interakci s příslušnými subjekty a s parlament, abychom to dále rozvinuli. Seznam projektu existuje, zatím to není zcela neutrální, ale některé projekty vyžadují více veřejného financování než jiné. Děkuji. Thank you. And Mr. Dahl, two minutes, please. Děkuji, dvě minuty, pan Dol. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Konkrétní otázka, možné synergie s energetikou a dopravou a také i s dalšími eh, odvětvími typu utility, abyste měli představu, eh, jaké synergie až 80 investic eh, do eh, sítí jsou v podstatě inženýrské práce, stavební práce. A když se podíváme na investiční náklady, tak to je jedna třetina investic asi eh, z veřejných financí, potom jedna jde tedy z té firmy, takže my již máme zkušenosti v Německu a to především, když spolupracujeme s obcemi, s místními samozprávami, a, mm, takže když e, můžete využívat e, ty stávající tedy organizace pro stavební práce, inženýrské práce, tak to sníží náklady na tyto sítě. Snižování nákladů to znamená i e, <clears throat> zvýšit ziskovost potom, takové investice, což znamená i Eh, rozšířit eh, možnost eh, pokrytí těmito sítěmi do budoucna. Za prvé lepší koordinace s ostatními <clears throat> subjekty v různých tedy sektorech utilities, pokud jde o budování infrastruktury, tedy ty stavní práce, potom je třeba i si udělat jasno o tom, která infrastruktura již existuje, která je třeba využitelná pro další sektory a mm, protože často známe jenom vlastní infrastrukturu, nevíme třeba, eh, eh, co je k dispozici eh, třeba v oblasti výroby tedy energií a co bychom mohli využít třeba z energetiky a podobně. Takže to bychom měli dobře vědět a to sníží náklady. Děkuji, chci poděkovat řečníkům i členům řečníkům, tedy z druhého panelu, kteří mi pomohli s timingem, s, eh, eh, s dodržováním času a teď předám opět slovo paní předsedkyni Sartori. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za vynikající práci, děkuji všem účastníkům a tlumočníkům a co se týče ITRE, tak eh, náš výbor se sejde v 15 hodin zde. Děkuji. A děkuji zpravodajům, řečníkům.